Buongiorno, possiamo iniziare. Dobré ráno. Zahájíme naše zasedání. A ještě před hlasováním musíme projít dvěma body programu a to znamená, že budeme muset dodržovat čas. První eh, na programu je zpráva pana Gebelse, eh, která se týká o slaďování legislativy eh, v oblasti tabákových produktů. Děkuji vám. Skutečně tedy tabákové výrobky měly velmi negativní dopady na lidské zdraví a už nějaký čas tedy se různé členské státy snaží zintenzivnit boj s kouřením a tady v Evropském parlamentu si poslanci vymínili určité malé prostory, kde mohou nadále kouřit, ale jinde jsou v podstatě na ulici. Ale navzdory tomuto všemu úsilí, když se podíváme na eh, tedy některé studie, které jsou také v knihovně parlamentu, tak zhruba 30% Evrop, Evropanů zatím jsou pořád závislí na tabáku. 50% eh, ovšem ve té věkové skupiny od, do 35 kouří. A eh, co je horší, tato procento je vysoké i u mladistvých. A takže pokud jde o zájem o veřejné zdraví, tak eh, ten nás vede jakožto motivace k tomu, abychom ještě posílili boj s tabákem a kouřením. To byl také tímto směrem šel návrh směrnice, o které bychom se měli bavit. Ovšem nikdo nechce úplně zakázat eh, konzumaci tabáku, protože to by otevřelo možnosti organizovanému zločinu, který už teď je aktivní v oblasti eh, pašování a nelegálního prodeje. A my jsme tedy výborem pro průmyslu a musíme připustit, že z ekonomického hlediska je to nezanedbatelný sektor. Představuje zhruba 50 tisíc pracovních příležitostí v produkci a 200 tisíc v distribuci. A 90 tisíc zemědělců z toho má příjmy, tedy z pěstování tabáku jako, jakožto plodiny celková hodnota tabakového průmyslu v roce 2012 eh, představuje 136 miliard eur, včetně příjmů států, které eh, jsou přes 80 milion, miliard eur, to znamená členské státy jsou jedním z hlavních uh, příjemců zisku z tabáku. A Čili je tady určitý rozpor mezi osobní svobodou a společenskou zodpovědností. Ehm, komise připouští, že mm, dospělí mají právo eh, kouřit tabák, včetně doutníků a doutníčků a dýmkového tabáku. Pak je tu také eh, tabák eh, a cigarety, které se balí, které jsou atraktivnější pro mladé lidi. A e, váš zpravodaj tedy musí přiznat, že nikdy neměl v ústech e, cigaretu v průběhu celého života. Nicméně domnívám se, že musíme bojovat i proti pasivnímu kouření. A zejména musíme nabízet a provádět politiku, která nabídne účinné prostředky pro ty kuřáky, kteří se chtějí svého eh, zlozvyku zbavit. Takže eh, jednak je možnost samozřejmě standardizovat eh, balení cigaret tak, aby na nich byla varovná, ta varování o jejich škodlivosti, abychom se snažili omezit spotřebu zejména mezi mladými ta standardizace, tak jak ji navrhuje komise, by možná byla v zájmu těch velkých skupin, které už tak si mezi sebou eh, rozdělili kolem 90% trhu. Ale co mě nejvíc šokuje v návrhu komise je skutečnost, že je tam 16 článků, v nichž komise žádá možnost prostřednictvím delegovaných aktů přijímat eh, různé, často esenciální legislativní prvky. To mi přijde nadměrné. Komise navrhuje, aby každých pět let byla zveřejněna zpráva o uplatňování této nové směrnice. A teď budu citovat, že zprávu mají provázet eh, jakékoliv návrhy na e, změny, které jsou považovány za nutné. Já se domnívám, že navrhuji tedy po třech letech po vstupu v platnost by mohlo být nějaké eh, přehodnocení, abychom zabránili tomu, že se bude neustále měnit prostřednictvím mnoha, mnoha delegovaných aktů, často na jakémsi, eh, na hranici eh, právnosti z hlediska evropského práva. Několik aspektů, které myslím, že by měla komise více vysvětlit chce eh, zakázat některé příchutě s tím, že cigarety by měly chutnat po tabáku. A proč? I ve Spojených státech a v Kanadě se nezakázaly eh, mentolky. Nevím, jak bychom mohli zakázat bývalému kancléři Helmutu Schmidtovi, kterým, kterému je 93 let, aby své oblíbené mentolky eh, kouřil každý den tak, jak to dělá tedy. A několik poznámek k pozměňovacím návrhům. V článku 9 komise navrhuje, aby 75 eh, prostoru na tom balíčku byl pokryt různými varováními a šokujícími obrázky. To mohu akceptovat, ale kladu si otázku, zda by nebylo náhodou vhodnější a moudřejší, aby alespoň polovina toho prostoru byla, zůstala zachována pro informace pro lidi, kteří chtějí skoncovat s kouřením. Je daleko lepší dát lidem eh, možnost, prostředky k tomu, aby přestali kouřit, než je prostě strašit a děsit e, obrázky, které, když vidím, jak se chovají mladí, tak myslím, že je to prostě nepřiměje k tomu, aby přestali kouřit. A pak ta maximální standardizace těch balení, což je něco, co vidíme v této směrnici, já nevím, proč bychom pak neměli standardizovat i všechny možné, všechna možná jiná eh, balení a zastanovit možná i eh, fond, kterým eh, se, který to bude napsáno, jakou formu to bude přesně mít, že tam musí být, být černý rámeček mezi třemi a čtyřmi milimetry to jsou podle mě tedy záležitosti, které jsou trochu extrémní, to by se mohlo nechat na národní legislativě, podle mě. To není ten obal, který vytváří závislost. Já myslím, že je to to, co je vevnitř v tom balíčku. A bez skutečných opatření, které umožní mladým lidem pochopit, že také alkohol tedy, říká řečník, ale tabák, že pro ně představuje velké nebezpečí, tak si myslím, že bez toho tato opatření jsou jenom jakými si výmluvami. A ještě závěrem, já jsem nenavrhl pozměňovací návrh k elektrickým eh, cigaretám, ale přiznávám, že když se nad tím zamyslím, tak asi ještě vypracuji pozměňovací návrh k tomu. Chci zmínit slyšení Lindy McEwan z výboru Envy, kde jsem se účastnil a pochopil jsem z toho, že ta takzvaná elektronická, elektrická cigareta, které máme jenom nikotin a ne těch eh, dalších 80 karcinogenních látek, které jsou v tabáku, že tato elektrická cigareta by mohla být prostředkem na zmírnění závislosti eh, na cigaretách pro, u některých kuřáků. Slyšel jsem i určitá svědectví i od kolegů, kteří mi říkali, že díky elektrické cigaretě se skutečně jejich situace částečně zlepšila. Možná by bylo dobré mít specifický legislativní návrh týkající se elektrických cigaret. Mohli bychom vyzvat komisi, aby rychle vypracovala takový návrh, protože ta elektrická cigareta to není lék samozřejmě. Ale není to ani klasický tabákový výrobek, je to něco mezi. A bylo by dobré tedy k tomu něco samostatného vypracovat. Omlouvám se, jestli jsem hovořil příliš e, ze široka. Je to ale zajímavé téma, pravděpodobně také e, vyvolá e, mnoho dalších reakcí. Děkuji, pane zpravodaji. Více nežli polovinu času jste spotřeboval. A proto se musíme pokusit eh, ztracený čas dohnat. Protože máme k dispozici pouze určitou omezenou dobu, takže se musíme omezit na tři minuty a teď má slovo pan Medston. Uh, Děkuji, paní předsedající, kolegové. Myslím, že tento návrh je příliš restriktivní. Eh, my musíme se snažit eh, odvrátit od kouření zejména mladé lidi a eh, snažit se také zvýšit citlivost, vnímavost veřejnosti. Dánská vláda kdysi přijala velmi přísná opatření proti kouření a my nyní jsme v situaci, kdy využíváme jako právního základu společného trhu, ale já si myslím, že toto s společným trhem nemá mnoho společného. Já jsem eh, proti tomu, aby se v takto široce využívaly delegované akty. To je de facto jenom nástroj, aby si eh, Evropská komise přisvojovala eh, pravomoci, které běžně patří jiným. tady jsou, eh, tady jde de facto o eh, snahu pomocí těchto aktů eh, určovat, komu připadne jaký trh, podíl na trhu a to není v pořádku. Dále tabákové výrobky mají historickou tradici a tady není vhodná tak přísná regulace. Třeba eh, máme zde eh, tabákové výrobky bezkouřové, které mají tedy poměrně eh, malé tržní podíly a tady je zbytečné, aby se jich týkala regulace tak, jak to navrhuje komise. Prostě tak to je. A pokud se týče příchutí, příchutě jsou povolené eh, také v potravinách, takže proč ne v tabákových výrobcích. Pokud se týče elektronických cigaret, eh, já jsem tedy proto, aby se senzitivizovala veřejnost a spotřebitele, ale já si myslím, že je toho možno dosáhnout úplně jinak. Eh, komise se snaží regulovat eh, elektronické cigarety a bezkouřové tabákové produkty eh, jenom jako vedlejší efekt. Já si myslím, že to je naprosto nevhodné. Pokud se týče balení cigaret, já si také nemyslím, že komise tady postupuje správným způsobem. Já si myslím, že se takto eh, dostaneme na e, šikmou plochu, která za chvíli povede k harmonizace balení síru a tak dále. Já kolegům velice rád zodpovím otázky k všech, všem těm tématům, které jsem tady nastínil. Děkuji. A děkuji také, e, že jste držel čas pan Kreutzmann. Dámy a pánové, co mám říci? To, co tady řekl kolega Goebbels a kolega Benson, bych mohl pouze opakovat. Proto vás tady prosím, abychom si všichni tři na to sedli a abychom probrali všechny ty návrhy společně. My máme tady dojem, že komise vlastně chce zakázat kouření a protože prohybice nikdy v minulosti nic nepřinesla, takže se pokouší dělat to obrácenou cestou přes akty přenesené pravomoci regulaci a zakázat všechno, všechny ty produkty, které jsou zdravější, proto musí být eh, eh, právě diskriminovány úplně stejně. Eh, ti tedy nikdo nepochybuje o tom, že kouření je škodlivé, ať už to je elektronická cigareta nebo šňupavý tabák, všechno chtějí zakázat, ale to nic nepřinese. Všichni tedy musí přiznat, že je nutno eh, odvrátit mladistvé od kouření. Existují ex- excelentní programy eh, v Německu například, které se snaží o světovou činností eh, předejí tomu, aby lidé vůbec se nezačínali kouřit. A já mohu říci, že vlastní odpovědnost lidí nemůžeme jen tak jednoduše zahodit. Například mentolové cigarety kouřil také bývalý kancléř Schmidt mohl se ukouřit k smrti a nedá se to zakázat. Já si myslím, že tady existují cigarety, eh, které jsou samozřejmě škodlivé a jestliže tedy přimísením se eh, tam přimíchá nějaká látka, která je škodlivá, tak samozřejmě jsem proti, ale když to je jenom pro nějaké aroma, pro nějakou chuť, tak to samozřejmě nemůžeme zrušit a musíme také dát pozor na velikost balení a druh balení, abychom nezahnali lidi do ilegality. Nemělo by přece smysl ty výrobky, které se kontrolují, eh, se pak dostaly na černý trh, abychom tam ty lidi vlastně zahnali na ten černý trh, protože pak eh, dostanou produkt v krabičkách, na kterých se vůbec nedá poznat, odkud pocházejí a to všechno nemá smysl. Já si myslím, že jsme zajedno, že bychom si my tři na to měli se sednout a abychom také vlastně komisi ukázali, že postupovat pouze po linii zákazu bez racionálního jádra vlastně nemá vůbec žádný smysl. Není tady nic racionálního, jenom tady se volí mezi tím, co se zakázat dá a co se nedá zakázat. Cigarety, které mají vlastně odvykat lidi kouřit, ty se klasifikují jako lékařské výrobky, ne. Tímto způsobem způsobem vlastně nedáváme lidem šanci odvyknout si kouření. Nevím, co si kdo přitom myslel. Děkuji. Děkuji také vám. A nyní paní Rybasi. Děkuji vám. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem překvapena tím, co tu slyším. Protože problém tabáku je skutečně značným problémem veřejného zdraví. Stále více mladých kouří, a silné tabákové lobby, které je stále silnější a které eh, tedy se opírá o několik oblastí, o využívání několik strategií. Já nesouhlasím se zprávou pana Gebelze, protože myslím, že minimalizuje rizika. Máme tady skutečný deficit sociální bezpečnosti. Já si myslím, že musíme eh, tedy eh, skutečně tomuto problému čelit. Já souhlasím s komisí v těchto návrzích. Já bych šla ještě dál. A ne zakázat tabák, to ne. Ale jde o to, jak opravdu snížit počet lidí, kteří kouří, zejména mladých, kteří kouří a kteří by mohli začít kouřit. Takže jaké jsou ty základní dva faktory? Jednak přitažlivost, atraktivita. Podívejte se na tuhle reklamu, která je pro různé výrobky pro ženy. A tady Máme takové balení, které je velmi sexy, je to eh, vedle rtěnky a tady je další sexy balíček, který je vedle krému pleťového. Čili takhle to můžeme dělat. Vypadá to, že to je prostě, že jste in, že to je nesmírně high-tech. Proč tedy prosazujeme to takzvané plain packaging, to je to generické balení? jak to dělají Australané. Je tam minimální prostor pro značku a zbytek je prevence a vzdělávání, upozornění, pozor, když budete kouřit, pozor, můžete mít eh, buď eh, rakovinu hrdla nebo rakovinu plic. A jestliže byli napadeni tabákovým průmyslem, kterému jde jenom o zisk. Čili to je první problém. A pokud jde o těch 75% té plochy, jistě, že se to musí regulovat přesně na milimetr. Víte, jak to funguje v tabákovém průmyslu? Oni vám udělají balíček, který využije všeho k tomu, aby byl atraktivní. Druhá věc jsou ty příchutě. Tak proč jsou vanilkové, čokoládové, mentolové? Abychom opět více pobídli zejména dívky, abychom zvýšili tu atraktivitu. Takže mi to, to je, je to součást toho budování té atraktivity. Ale když řekneme, tabák škodí, nezakážeme ho, ale nenecháme jim přidávat k němu eh, různé další příchutě, které jeho atraktivitu zvyšují. Pak je tu problém závislosti. Když se podívám do literatury, tak vidíme, že se pro výrobu tabáku používá přes 4000 různých chemických látek. Nikotin vytváří závislost, to je pravda, ale my tam k němu ještě přidáváme různé další věci, které zvyšují tu závislost. Když například dáte nikotin plus cukr plus čpavek, pak když kouříte, tak to jde rovnou do mozku a dávám to ten eh, takovou, dávám to takovou tu ránu, ten pocit e, příjemný, to, to znamená, že my chceme, my chceme mít pozitivní seznam, abychom eh, regulovali i to, co se do tabáku může dávat. Eh, ale ne negativní, protože jinak se tam vždycky něco přidá. Děkuji. Postoupíme dál. Pan Vidal Kvadras. Dvě minuty. <coughs> děkuji, děkuji vám, paní předsedkyně. Stávající směrnice o tabákových výrobcích už platí od roku 2001, takže opravdu už je čas na eh, nějakou aktualizaci, abychom využili eh, poslední výzkumy, statistiky a zkušenosti z hlediska výroby, prezentace a prodeje tabáku v Evropě. Ve své zprávě pan Goebbels poukázal na tu rovnováhu mezi sociální zodpovědností a osobní svobodou. Jsme si vědomi zdravotních rizik kouření a článek 113 smluv o fungování Evropské unie nám připomíná, že zdraví občanů musí být naší klíčovou prioritou. Zdraví je prostě první, o, o co nám jde. Bez dobrého zdraví je všechno ostatní k ničemu. Z hlediska produktivity a mnoha dalších věcí. Na straně druhé, s dospělými se musí zacházet jako s dospělými, nesmí k ním, nikdo nesmí omezovat jejich eh, svobodu volby. Třeba tím, že odstraní příchutě. Souhlasím s panem Goebbelsem v tom, že návrhy na regulaci tvaru, podoby balíčku jdou do extrému. Mohou omezovat konkurenci a mohou eh, tedy být na úkor našeho hlavního cíle. Je důležité, aby kuřáci i nekuřáci měli spolehlivé informace k tomu, aby se pak mohli rozhodnout správným způsobem. Lidé musí být dobře informovaní, musí být, mít k dispozici všechny informace, přesné informace. A pak už se dospělí musí rozhodnout, jak chtějí. Takže já souhlasím s, s návrhem paní McEvans, tedy z výboru Envy, abychom označovali tabák jasněji, protože lidé ho často používají, než vědí přesně, kolik tabáku tam je. Byla tu také potřeba eh, harmonizovat národní legislativy, aby vznikl vnitřní trh. A to je cíl, který musíme samozřejmě sdílet. Tabákový průmysl také trpí finanční ztráty ehm, regulovaným, neregulovaným internetovým přeshraničním projektem a to by se mělo také regulovat v, v samostatném nástroji. Děkuji. A na, závod, na závěr mi dovolte jenom poblahopřát panu Goebbelsovi ke skvělé práci. Alabar, tak. Grazie, presidenta. Uh... Paní předsedkyně, Chtěl bych říci, že i já samozřejmě sleduji cíle pro zdraví občanů. A to je priorita pro komisi. To platí také především pro prevenci v případě mladých lidí. To, co je v této směrnici, to vlastně problematiku nepokrývá. Existují tři body, které mě dělají starosti a už byly zmíněny. Nejprve tedy otázka toho balení a varování, které má být na krabičkách 75 že tedy 75% to zasáhne, to si nemyslím. Jsou tady tři důsledky Jednak by tedy v případě jednotného balení se zvýšilo pašování. Jestliže bude jednotné balení, tak bude jediným prvkem na rozlišení cena a to bude mít negativní dopady na kvalitu produktu. Bude to mít také dopady na zaměstnanost a inovace. Měli bychom také pochopit, že mladí lidé to nebudou kupovat kvůli tomu, jak vypadá krabička, ale budou kupovat podle ceny. Já jsem jako velice jsem mladý začal kouřit eh, a před několika lety jsem přestal, ale neřídil jsem se podle balení, ale podle ceny. Pak samozřejmě ještě tady se srovnává s alkoholem. Mělo by mít víno všude stejnou etiketu, třeba bílé víno ze Španělska, Francie, Itálie a někde v rohu by bylo malým písmem napsáno, že je to třeba Chianti tak si můžeme klást otázku těch přísad a aromatických látek. V současné době neexistuje žádný vědecký důkaz pro to, že toto může zvyšovat závislost. A proto si myslím, že je to třeba důkladně prověřit. A můj poslední bod? Jestliže budeme podporovat vývoj produktů, které budou méně eh, nebezpečné, tak to bude také kontraproduktivní, protože to bude bránit vývoji nových výrobků. A my se musíme v každém případě zasadit o snížení spotřeby pada, eh, tabáku. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych se připojit ke většině kolegů, kteří hovořili přede mnou. Děkuji jim za tuto zprávu. Já osobně považuji návrh komise za příliš komplikovaný a velmi eh, také komplikovaný a kontroverzní. To jsme hovořili o tom včera také na Jury. Jestliže máme přispět k tomu, aby si lidé odvykli kouřit, tak jsem velmi skeptický. Komise nemá za cíl vychovávat lidi, ale předkládat zákony, které především v období recese podpoří zaměstnanost a růst. Dovolte, abych ještě řekl, že návrh zavádí nadměrnou regulaci v oblasti výroby a obchodu tabákových výrobků na úkor vnitřního evropského trhu. Měli bychom udržet nacházet rozumnou rovnováhu mezi ochranou veřejného zdraví a zájmy jednotného trhu. Navržená standardizace balení tabákových výrobků může být kontraproduktivní. Kontraproduktivita nových výrobků se může ukázat i na zvýšení podílu nelegálního obchodu. To znamená, že se vytvoří větší prostor pro pašování méně kvalitních výrobků, jak se to dneska už také děje na Slovensku, odkud pocházím. Tam se pašuje zboží z Ukrajiny. Ekonomická situace malých a středních podniků EU může být stížena a my máme za úkol ulehčovat jejich roli. Kvůli většímu trhu pašovaných tabákových výrobků uniká státním e, orgánům, státním rozpočtům velký příspěvek. E, je třeba zabývat se ustanoveními, která opravňují komisi přijímat směrnice nad rámec a povinná standardizace balení, i když se jedná o zdraví škodlivé tabákové výrobky, může tímto způsobem porušit zásady svobodného obchodu. Dovolte, abych na závěr řekl, že musíme chránit zájmy spotřebitele, ať už jde o kuřáka nebo nekuřáka a spotřebitel má právo na úplné informace o zdroji výrobku, jeho kvalitě a jeho složení. A z těch balíčků, které by byly jednotně standardizovány, to nebude možné. A naší povinností je chránit nejenom spotřebitele, ale i výrobky výrobce, kteří také mají právo na transparentní označení jejich chráněných značek. Děkuji. Děkuji, kolega Rubik. Děkuji. Chtěl bych říci, že jsme tady v v našem výboru a jsem velice překvapen, že komise předkládá návrh pro průmyslovou výrobu a zabývá se marketingovými opatřeními a cílem komise vlastně je eh, celé průmyslové odvětví více či méně odstranit z trhu. Já jsem velice překvapen, že jsou to opravdu velice hluboké zásahy, které nemají s kouřením vůbec nic společného a že tedy vlastně se zasahuje do marketingu, do úpravy výrobku a já si myslím, že pro nás, pro všechny je tady otázka, je to úkolem legislativce Evropské unie, abychom se takto starali o velice špatný odbyt na trhu nějakého výrobku a já si myslím, že pro nás, jakožto výbor pro průmysl, to není přijatelné a chápu, že dnes se vlastně vlastně jsou eh, ilegálně vyráběny cigarety a pašovány a to je opravdu ideální trh eh, pro nelegální zisky a samozřejmě potřebujeme dát dodatečnou šanci, eh, ale ne pro ty, kteří už dnes mají obrovské eh, obraty na trhu. Je třeba rozhodnout, co je průmyslově politický rozměr, co je duševní vlastnictví, jak budeme zacházet s různými reklamními opatřeními, opatřeními, to je spíše průmyslově politické opatření a e, samozřejmě sem patří ještě zdravotně politické rozhodnutí, které je ovlivňováno onemocněními. Musíme o tom diskutovat a musíme se snažit lidi e, zdržet od toho, aby začínali kouřit především mladé lidi. To je úkolem našeho výboru pro ochranu zdraví a já si myslím, e, že dostaneme příslušné stanovisko, ale převzetí Margaret marketingových úkolů ze strany legislativy, to je pro mě nepřijatelné. Děkuji. Kolega Deep. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat našemu zpravodaji za jeho analýzu, za předložené pozměňovací návrhy, ke kterým se mohu připojit. A také stínovým zpravodajům. Myslím, že tady bylo poukázáno na skutečný problém, ale ta řešení nejsou úplně správná. Když pokryjeme celé balení nebo 75% toho prostoru těmi varováními, já myslím, že to jenom zvýší podvody, že to nic nevyřeší. A pokud jde o příchutě, přestaňme, přestaňme s, s těmi zákazy. Já myslím, že lidé už toho mají dost, té Evropy, která pořád něco zakazuje tím jenom budeme vytvářet nové protievropsky smýšlející občany. Ty pozměňovací návrhy jsou, myslím, rozumné. Měli bychom spíš směřovat ke vzdělávání. A pak je tu také otázka ceny. Hovoříme o deficitu sociální bezpečnosti, ale měli bychom do té ceny cigaret zapracovat i všechny e, náklady na zdraví, které jsou s tím spojeny. Ne, můj členský stát třeba Francie, tam je poměrně vyváženost, pokud jde o cigarety, ale je potřeba v jiných zemích, aby se vy, vyvážely tedy ty ceny. Čili tolik, co jsem chtěl říct k této eh, obtížné tematice. Eh, komise předkládá různé návrhy a myslím, že by bylo dobré, aby členské státy přeskoumaly zejména cenové aspekty a aby pak eh, část těch zisků směřovaly do sociální části státních rozpočtů. Děkuji vám, pane Odi. Pan Menin. Děkuji vám. Říká pan Enin. Velká, velké pokrytectví tabáku. Vzhledem tomu, že je to škodlivé tak je tu snaha tedy přijmout určité rozhodnutí, ale zároveň jiná evropská struktura chce zajistit, aby to, že si můžeme eh, tedy koupit pár krviček tabáku, tak že to skončí a ta, to velké pokrytectví toho tabáku spočívá, je to samé jako to, co vyvolává tu potřebu v našich zemích něco dělat a e, kde v podstatě i ta daňová úroveň, když ní e, přihlédneme, když e, se zvýší ceny, že by to odradilo tedy lidi od kouření. Zlep... My jsme vlastně ale zlepšili ty možnosti lidí vydělávat si peníze. Lidé třeba kradou vozidla, nebo si něco koupí naprosto legálně za 3 eura v Lucemburku, pak se vrátí a prodají to za 5 euro, protože ve Francii to stoží, stojí 6,30. Takže tím oni potom za jednu cestu, kde koupí pár kartonů, mají tisícové zisky. V dnešní době pro mafii je zajímavější obchodovat s cigaretami než s drogami nebo než vykrádat banky, protože to je mnohem nebezpečnější, eh, stojí to, stojí to víc, zatímco s cigaretami. I když vás někdo chytí, jeden, i když vám chytí jeden kamion ze sedmi, tak jste boháči. Čili pokud nějakým způsobem nezasáhneme takto u zdroje, pokud eh, to znamená vzdělávání ve školách, abychom zasáhli co nejdřív, aby mladí lidé opravdu pochopili, že je to pro ně skutečně nebezpečné a ne, že to je moderní. Tak když říkáte, že hrozí, že přijdeme tedy o pracovní příležitosti, no to bychom mohli rovnou povolit pěstování kanabisu v Evropě. A pak bychom mohli tvrdit, že zemědělci přijdou o e, příjmy, když e, marihuanu zakážeme. Takže takhle to nejde. Musíme mít skutečně e, komplexní spolupráci, aby e, všechna ta opatření měla nějaký efekt. Děkuji. Paní Ulskok. Tak se mycket. skulle vilja säga några ord om eh, den... Děkuji. Ráda bych eh, řekla něco o speciálním švédském produk- produktu zvaném Snur. My jsme na tento produkt dostali výjimku při vstupu do EU. A bylo nám řečeno, že eh, švédský snus bude moci zůstat existovat pořád. Ale že eh, bude muset se smířit se zákazem vývozu. My každý máme nějaký ten národní nápoj alkoholický nebo, nebo eh, nějaký tabakový produkt, prostě něco, co má jakousi historickou a tradiční hodnotu a snus je pro nás velice důležitý, tedy chceme, aby zůstal zachován eh, a aby tato výjimka byla respektována. A jde o to, abychom si my šve, ve Švédsku sami rozhodli, co s tím dále, jestli k tomu dovolíme přidávat nějaké přísady a tak dále, tak a samozřejmě, že my nejsme podporovateli Eh, šíření tabákových produktů. Nicméně to je něco jiného. Já musím říct, že eh, pokud se týče prevence závislosti na tabáku, tak komise dělá mnoho dobrého, ale možná, že v tomto návrhu jsou určité drobnosti, které jsou trošku přehnané, ale každopádně je důležité, abychom jako zákonodárci regulovali tento typ jedů. A abychom také chránili zejména ty nejmladší eh, před upadáním do závislosti na tabáku. Děkuji, paní Hübner. Změny eh, těchto předpisů, eh, tak to tady dáváme, nálepkujeme to jako ochranu mládeže a znechucením odvrácení eh, dospělých od eh, kouření. Eh, co mi tam ovšem chybí, jak už řekli kolegové, není tam nic o vzdělávání, o informování informací budoucím spotřebitelům. Dále nemáme tady řečeno, eh, od kdy, od kterého věku eh, se má eh, jaksi bránit používání tabáku. A co, co místo toho tady máme? Zákaz prodeje na dálku, dobře, dejme tomu, mládež by si mohla tabák opatřovat po internetu, ale také Eh, tady máme eh, zákaz eh, různých přísad. Včera v jiném výboru řekl, že žádné přísady, ale přece producent de facto musí respektovat technologii, takže to si i různé přísady vyžaduje. Dále zákaz různých aromat. No, Dobře, ale jenom tehdy, pokud bude vědecky eh, doloženo, eh, že eh, se těmito přísadami, těmito aromaty zvyšuje závislost anebo toxicita. Ale máme něco takového? Ne. Takže buď to zdůvodníme, nebo ne. Dále jsme měli eh, zakázat různé takové legrácky na, eh, mm, na krabička, jako se, já nevím, svítící nálepky nebo já nevím co, ale eh, pokud tady zakazujeme i značky, tak to si myslím, že je taky špatně ale třeba, co tady chybí, jsou identifikátory na eh, balení, eh, takové, které by byly bezpečné. Jestliže tedy, eh, jestliže tedy mm, bojujeme taky proti padělání, no tak tam musí být nějaké ještě ochranné prvky. Děkuji. Paní předsedkyně, Eh, velmi stručně, poněvadž bylo řečeno mnoho. Já si myslím, že tento rigidní přístup komise znamená, že můžeme minout cíle, o které nám jde. A myslím, že je na čase, abychom začali uvažovat o lidech, kteří eh, nedokážou plně podpořit návrh komise. I ti, kteří možná budou proti návrhu, tak to ještě neznamená, že by byli přátelé tabáku. My víme, že tabák je škodlivý a my chceme eh, odvrátit zejména mladé lidi od kouření, které je mm, škodlivé. Všichni víme, jaké škody na zdraví může způsobit. Nicméně eh, máme určité potíže s tím, jak toho dosáhnout. A já si myslím, že návrh komise by prostě nemusel eh, být tím správným eh, prostředkem, jak eh, lidi odvrátit. Já si myslím, že třeba mladí lidé zase nemají takový, takové pojetí smrti jako my starší a mm, dramatické, drastické obrázky to znají z videoher. Čili já si myslím, že eh, drastické obrázky na balíčcích cigaret asi eh, to moc nepomůže. Tam, kde se už toto opatření zavedlo, eh, tak existují data, která ukazují, že tyto obrázky nespůsobily vůbec nic, pokud se týče množství spotřeby. Spíš eh, je účinnější, například v Itálii máme data, že daleko účinnější je zakázat kouření na veřejných místech. Mně by se třeba eh, více zamlouvaly eh, protikuřácké kampaně ve školách. A opět, pokud se týče falšování a pašování cigaret, tak ten obchod narůstá a v těch cigaretách je všecko možné, dokonce jakési umělé hmoty. Čili samozřejmě proti tomu se musíme stavět. Čili my jsme tedy všichni na jedné lodi víceméně. Děkuji paní Gardiny, pan Prody. Děkuji paní předsedající. Já bych chtěl zdůraznit, že je třeba eh, zavést také politiku na omezování rizik. Problém s kouřením spočívá v tom, že eh, zkouření je konzumace toxických eh, produktů, zejména toho kouře. A proti tomu je třeba něco dělat. Já si myslím, že boj proti tabáku Eh, musí být součástí eh, politiky, eh, která je zaměřena na eliminaci kouře. Ten problém v současném přístupu podle mě je v tom, že na stejnou úroveň je kladen nikotin. Existují mnoho jiné psychotropní látky, které také si zasluhují pozornost já myslím, že my bychom měli skutečně jít cestou snižování rizik. Zejména eh, měli bychom eh, jít proti inhalaci kouře. To je to nej, eh, nejsmrtelnější. Děkuji, pane Prody, tím jsme se dostali ke konci debaty. Obávám se, že poněkud jsme to protáhli. Dávám nyní pět minut komisi. Thank you. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Chceme poděkovat panu zpravodaji za jeho práci, za prezentaci návrhu. Děkujeme také stínovým zpravodajům a vůbec celému, celé sněmovně za otázky. Jak víte, pro komisi se jedná o nesmírně důležitý návrh. Tato revidovaná směrnice bude řešit tu výzvu odrazování mladých lidí od tabáku, aniž Eh, bychom tím zasahovali do osobní svobody občanů. Naše hodnocení dopadu, které chci připomenout, které hovoří o cílech této směrnici, čili přistupujeme k dvouprocentnímu snížení spotřeby tabáku. Někteří kritici říkají, že to je velmi nízké. Analyzovali jsme průmyslovou, ekonomickou situaci, ale také zdravotní náklady a další ztráty. 700 tisíc Evropanů ročně podlehne eh, důsledkům tabáku a kouření. Občané by samozřejmě měli mít možnost se rozhodovat, rozhodnout se, zda chtějí či nechtějí kouřit. Ale nezapomínejme na to, že 70% lidí začne kouřit před dosažením věku 18 eh, let a 90% před dosažením věku 25 let. Často je to ve škole, kdy se s tím poprvé eh, setkají a pak už jsou závislí. Jakmile jste závislí, pak už nemáte volbu. A teď mi dovolte, abych se eh, za, pozastavil nad několika oblastmi otázek. Za prvé příchutě. Komise navrhuje, aby produkty s charakteristickými aromaty, jako je vanila eh, nebo mentol, aby nebyly povolené. Protože vědecké údaje ukazují, že to má dopady na zahájení, za, začátek kouření. Také narůstá trend eh, různých příchutí typu třešeň a čokoláda a dalšího ovoce a opravdu to láká mladé. Takovéto výrobky, zvláště s dobrými marketingovými strategiemi, kdy se tomu dává určitý zvláštní charakter, má klíčový dopad na začátek závislosti a pak je těžší s, ním, s tím přestat. Produkty s těmito příchutkami mohou také eh, být zavádějící, protože vypadají, že nejsou tak škodlivé. Takže eh, je potřeba začít přijímat určitá opatření, to se už začalo provádět, ale měla by být harmonizována. Dále rámcová umluva pro kontrolu tabáku říká, že eh, strany včetně Evropské unie se zavázaly přijmout opatření v této oblasti. Pokud jde o standardizaci eh, balíčku a obsahu balení, eh, balení, tak eh, návrh obsahuje určitou míru standardizace, pokud jde o vzhled balení, tak, aby byla jasně viditelná zdravotní varování, aby se v podstatě odstranili z trhu ty některé atraktivně vypadající balíčky, aby se opět odradili mladí lidé. Tady mám takový na internetu můžete například dostat toto balení tenkých cigaret pro štíhlé dívky, štíhlé cigarety pro štíhlé eh, dívky a můžete to dokonce dostat zadarmo. Jenom klikem stačí potvrdit, že vám je 18 a že jste žena. To ukazuje, jaká je cílová skupina. Jsou to zejména mladí lidé, zejména dívky. Takže ty dětská balení, jak, jak, která vypadají tímto způsobem, Eh, které jsou atraktivní pro mladé, včetně nezletilých, ty by měly zmizet. Protože tito mladí lidé jsou eh, zranitelní. Mnoho členských států už eh, učinilo opatření proti těmto takzvaným kidipex. A pak takzvané lipstick shape package, které mají tvar rtěnek. A i neobsahují varování. Takže Teď se chci pozastavit na dvěma tématy debaty. Proč je tu tolik delegovaných aktů? Ta přenesená pravomoc je nutná k tomu, abychom měli určitou pružnost v, při aktualizaci v souladu s mezinárodním vývojem. Trvalo přes deset let od přijetí té stávající směrnice, než vznikl nový návrh. A není možné si dovolit, abychom čekali pak dalších deset let na aktualizaci technických otázek. Přenesená pravomoc představuje jasná kritéria, umožňuje pouze omezené pravomoci komisi na základě eh, zohlednění vědeckých, vědeckého vývoje a ekonomického vývoje. A ještě, eh, protože tu zazněly elektrické cigarety, dovolte mi zdůraznit, že návrh komise nemá za cíl zakázat elektrické cigarety. My vítáme elektrické cigarety na trhu. Ale ne, nepřipustíme aby byly používány jako, nebo reklamovány jako produkt, produkt, který eh, umožňuje skončit s kouřením. Protože i tyto cigarety nejsou používány k, eh, k tomu, aby pomohly lidem skončit s kouřením, ale naopak, aby eh, přitáhli lidi na začátku ke kouření, aby vy, vy, u nich vytvořili závislost. Čili je to vstup do kouření. Pokud se ovšem vědecky ukáže nějaká účinnost eh, při eh, zbavení, zbavování se zvyku eh, kouření, tak pak se může situace změnit. Děkuji. A nyní na pět minut pan Goebbels. Děkuji vám. Pokusím se to vyjádřit co nejstručněji. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, já nadále věřím, že komise těmito delegovanými akty trošku eh, přehání, že chce přepisovat směrnici, aniž by se eh, dotázala spolulegislátorů. Protože můžeme za tři roky směrnici klidně přepracovat běžným způsobem na základě vědeckých poznatků. A samozřejmě můžeme zaujmout ten moralizační přístup, který bude požadovat stále větší zákazy všech tabákových výrobků, jejich obrovské zdanění. Ale výsledek bude více pašování, více nelegálního obchodu. Kolega Ena už e, nám dal konkrétní příklad. I když ty jeho informace o ceně tabaku v Lucemburku nejsou správné. Je to 5,20 v Lucemburku, možná je to víc než v Padek, ale možná to i tak eh, tedy představuje určitou pobytku. Já jsem často v Bretani a vidím, že stále více mladých a méně mladých eh, používají teda částečně vykouřených cigaret k tomu, aby Eh, se z nich potom balily další cigarety. Já jsem eh, poslouchal také bedlivě všem kolegům, děkuji jim za jejich postřehy. Kontaktuji stínové zpravodaje, zejména pana Bernca, Kreutzmana, abychom měli korektní práci. Poslouchal jsem také paní Rivaci, která nás obvinila, že jsme se zaprodali tabákovým lobbystům. Ale vám mohu říci, že toto v žádném případě není pravda. Viděl jsem jednu eh, eh, výstavu, která podporuje plain packaging on zelených. Eh, já si myslím, že to je také určitý druh Eh, lobbingu. Když si vzpomeneme na to, jak to bylo dřív, teď najednou zelení jsou tedy pro všechny zákazy. Já eh, toto, já, jsem, já se stavím proti tomu. Děkuji, pane Gebelsi. Uzavřeli jsme tuto debatu měla mnoho příspěvků. Děkuji panu Remkovi, že je ochoten eh, stáhnout v prozatímně svoji zprávu o ITER a přehodit ji až po hlasování, které by nemělo trvat příliš dlouho. Takže ta zpráva pana Remka bude po hlasování a teď si prosím připravte své hlasovací lístky, abychom mohli okamžitě s hlasováním začít. facciamo una... Takže začneme. Eh, uděláme si nejprve test. Jste všichni připraveni? Zahajuji hlasování. Všichni jste vložili hlasovací kartičky. Perfekt, děkuji vám a začneme. Takže vidím, že to funguje. Končím tedy to zkušební hlasování a začínáme s právou Kalfín. Je tady kompromisní návrh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Konečné hlasování eh, elektronicky zahajuji. Končím hlasování. Jednohlasně přijato. Hlasování o legislativním rozhodnutí. Zahajuji hlasování. Hlasuje se. Končím hlasování. 37 pro, 3 proti, schváleno. Děkuji a srdečně blahopřeji. Zpráva Karinč. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 26 a 27, ty jsou identické pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28 pro, proti,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 proti, zdržel se, přijato. 40 pro, proti, zdržel se, schváleno. 41 pro, proti, zdržel se, schváleno. 42 pardon, 43 pro, proti, zdržel se, schváleno. 44 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se, schváleno. 46 a 47 dohromady pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 48 pro, proti, zdržel se. Řekla bych, že přijato, ale zkontrolujeme si to. 48, prosím. 45 pro, 9 proti, takže schváleno. 50, 51, 52 dohromady pro, proti, zdržel se, schváleno. 53, 54, 55 pro, proti, zdržel se, přijato. 58 pro, proti, zdržel se, přijato. 59 pro, proti, zdržel se, přijato 60 pro, proti, zdržel se, přijato 61 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se, zamítnuto, druhá část pro, proti. Prověříme si první část pozměňovacího návrhu 61. Končím hlasování. 19 pro, 26 proti, zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 7. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 63. Pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se přijato. 65 pro, proti, zdržení, zamítnuto. 66 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se, přijato. 68 pro, proti, zdržel se, přijato. 69 pro, proti, zdržel se, přijato. Osmička pro,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 76 pro, proti, zdržel se, přijato. 77 pro, proti, zdržel se, přijato. Devítka pro, proti, zdržel se, přijato. 78 pro, ne, stop, 79 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Desítka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Jedenáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Dvanáct pro, proti, zdržel se. Já bych řekla zamítnuto, ale prověříme. Zahajuji. Takže znovu hlasujeme o 12. Končím hlasování. 17 pro, 28 proti, zamítnuto Třináctka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Čtrnáct pro, proti, zdržel se, zamítnuto. patnáct pro, proti, zdržel se, přijato. Jednička pro, proti, zdržel se, přijato. šestnáct pro, proti, zdržel se, z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 Pozměňovací návrh 4 pro, proti zdržel se přijato 15 pro, proti zdržel se přijato 16 pro, proti zdržel se zamítnuto 17 pro, proti zdržel se přijato 5 pro, proti, zdržel se, přijato. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 9 pro, proti, zdržel se, přijato. 10, pardon, 19 pro, proti, stop. Ještě jednou devatenáctku. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato 20, pro, proti, zdržel se zamítnuto 21 ve dvou částech. První část pro, proti, zdržel se zamítnuto. Dobře, prověříme. 21. první část. Končím hlasování. 19 pro, 29 proti, zamítnuto. Druhá část pro,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 zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. Trojka pro, proti, zdržel se, přijato. Závěrečné hlasování zahajuji. Končím hlasování. 20, 44 pro, 3 proti, jedno zdržení. Schváleno. Srdečně blahopřeji zpravodaji. Dostáváme se ke zprávě pana Čičestra. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdržel se. Já bych řekla zamítnuto, ale abychom si to prověřili raději. Takže konec hlasování. 27 pro, 20 proti. Přijato. Dobře. Osmička pro, proti. Zdržel se, zamítnuto. Devítka pro, proti. Zdržel se. Nejsem si jistá. Elektronicky prověříme devítku. Končím hlasování. 34 pro, 14 proti. Přijato. Desítka pro, proti. Zdržel se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdržel se. Přijato. 12 pro, proti, zdržel se. Přijato. 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 18. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 19. Pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 3. Pro, proti, zdržel se, přijato. a dvacítka nyní, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 21, druhá část, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 28, Raději si prověříme, ale 26. Nejdřív zahajuji hlasování, 26. Končím hlasování. 22 pro, 27 proti, zamítnuto. Pozměňovací návrh 28 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ale raději to znovu zkontrolujeme. 28. zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 27 proti, zamítnuto. 27 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdržel se, zam... přijato. Kompromisní návrh 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 30, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 31, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se, přijato. 34 pro, proti, zdržel se, přijato. 35 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 37 pro, proti, zdržel se, přijato. 38 pro, proti, zdržel se, přijato. 39 pro, proti, zdržel se, Prověříme. 39, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 40 pro, proti, zdržel se, přijato. 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdržel se, přijato. 43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 1 pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 1, druhá část pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pětka pro, proti, zdržel se, přijato. Hm, raději si tu pětku zkontrolujeme. Končím hlasování. 26 pro, 23 proti, schváleno. Šestka pro, proti, zdržel se, schváleno. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 45 pro, 5 proti, 1 se zdržel. Srdečně blahopřeji zpravodaji. Tím se dostáváme k ústní otázce paní zpravodajky Judith Merkis. Jedno jediné hlasování elektronickou cestou zahajuji. Končím hlasování. 50 pro, 1 proti. Srdečně blahopřeji paní zpravodajce. Tím byla ústní otázka téměř jednohlasně přijata. Tím jsme ukončili hlasování. Srdečně blahopřeji kolegům. Ti, kteří se nechtějí účastnit naší další práce, prosím opuste neprodleně sál, abychom mohli v naší práci pokračovat.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 proseguiamo i nostri lavori. Děkuji, dámy a pánové. Můžeme prosím pokračovat? Prosím, usaďte se. Všichni, kdo tu nemají co pohledávat, prosím, opuste sál. gracias. Ciao. Ciao sessantottina. Bene, iniziamo. Dobrá. Takže prosím, začněme opět s naší prací. Děkuji panu Remkovi, že svolil, že byl tak schovývavý a svolil, abychom měli toto drobné spoždění či odložení. Nyní eh, však už bychom se mohli skutečně pustit do práce. Prosím, pokud se chcete bavit, tak venku. Takže, pane Remku, dávám vám na pět minut slovo. Eh, eh, vážení kolegové, eh, příprava daného dokumentu vychází z mého názoru, že návrh Evropské komise by nepomohl zajistit dlouhodobý evropský příspěvek k projektu ITER. Stále si myslím, že by měl být financován z prostředků víceletého finančního rámce. Snažili jsme se také reflektovat jednání i výsledek hlasování ve výboru pro rozpočet. Musím konstatovat, že návrh Rady začlenit ITER do podílu 1a víceletého finančního rámce zbudil podle všeho i v našem výboru ITRE nejednoznačné reakce, neli obavy. Celkem jsem dostal 58 pozměňovacích návrhů a velká část byla zaměřena právě na způsob financování projektu ITER. Stejně tak hledání cest, jak zabránit případnému ohrožení ostatních projektů Evropské unie, hlavně pokud by ITER zůstal v pododílu 1a víceletého finančního rámce. To všechno jsme se i na základě technické schůzky se zástupci stínových zpravodajů snažili odrazit i v přípravě dvou kompromisních pozměňovacích návrhů. První návrh se stahuje na možné způsoby financování v případě překročení nákladů a druhý návrh se zabývá e, financováním projektu. Eh, nakonec, ale nikoli v poslední řadě, bych rád poděkoval všem kolegům a stínovým zpravodajům za předložení pozměňovacích návrhů a vůbec za dosavadní spolupráci. Eh, a zároveň nejen ne, ale i ostatní členy výboru chci požádat o další názory a stanoviska, nyní už i ke kompromisním návrhům, abychom mohli dojít k co největší schodě o finálním textu. Těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego Remku. A nyní paní Gardíny. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, také to vezmu stručně. Především eh, děkuji panu Remkovi za odvedenou práci. Jeho zpráva podle mě je vynikajícím výchozím bodem k tomu, abychom eh, dosáhli shody na těchto věcech. Já si skutečně myslím, že nyní eh, bychom se měli snažit dosáhnout maximálně široké podpory. A já si myslím, že tento konsensus eh, je celkem předmětem, je, je poměrně široký, tak jako pan Remek řekl. Pokud se, pokud se týče financování tohoto projektu, tak samozřejmě musí být zajištěno, ale máme tady trošku obavy o rozsah, eh, který si vyžádá obrovské investice. A mm, prostředky pro ITER by neměly vysát prostředky pro jiné důležité projekty. Takže podle mě je třeba nalézt vhodnou rovnováhu mezi eh, zabezpečením peněz pro tento projekt a zároveň zajištění financování pro jiné kapitoly rozpočtu. Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že eh, se zde pracuje na kompromisech, myslím si, že je to dobře, jde to správným směrem a já tedy doufám, že se nám brzy eh, podaří dosáhnout větší jistoty, pokud se týče toho víceletého finančního rámce. A já tedy doufám, že máme k dispozici ty vhodné pojistky, které jsou k tomu třeba. Pokud by to spadlo do eh, pododílu 1a, eh, tak to by reflektovalo asi názor výboru rozpočtového. No, e, já tedy doufám, že budeme dále dobře spolupracovat. Ano, děkuji. Nyní pan Tošanovský. Já bych také chtěl velmi ocenit e, nelehkou úkolu, úlohu zpravodaje, protože zajistit tento velký mezinárodní a velmi dlouhodobý projekt finančně je e, velmi složité. Také souhlasím s tím, že je potřeba nalézt Eh, stabilní financování, které zajistí projektu skutečně ze strany <clears throat> Evropské unie eh, co největší podporu a, a zároveň, aby nedošlo eh, k ohrožení jiných projektů, které se dostanou do stejné kapitoly. Za naší frakci velmi podporujeme to, aby případné zvýšení, o kterém, se, o kterém se hovoří a kde se snažíme všichni najít nějaký kompromis, tak spíš podporujeme snahu, aby tyto případné zvýšené náklady byly financovány standardní metodou, standardními postupy, eh, tedy tak, aby byly pod eh, i kontrolou eh, parlamentu a, a komise, tak, abychom nešli cestou, že by byly dofinancovávány nějak, po nějakých dohodách a mechanismech členských států, protože víme, že to je, že to je v této napjaté ekonomické situaci složitější ale budeme vždy se snažit najít podporu, aby tento projekt eh, měl co největší konsenzus v rámci parlamentu a měl tím pádem i velkou podporu pro financování a hladký průběh. Ještě jednou děkuji panu zpravodaji za velmi dobrou spolupráci. Grazie, la parola Vidal Quadras. Děkuji, pan Vidal Quadras. Děkuji vám, paní předsedající. tak eh, my si všichni uvědomujeme, že eh, ta eh, energie z jaderné syntézy, to je velice atraktivní téma. A tady máme velkou šanci, poněvadž jde to nejenom z našich peněz, ale také z peněz dalších světových mocností, kteří jsou naši spojenci. A my tady máme už zhodu na tom, eh, jak by mohla prospět jaderná syntéza našemu budoucímu energetickému mixu. A samozřejmě je zásadní, aby Evropská unie eh, si plnila své finanční závazky a takto ta přispívala k celému projektu ITER. Já si myslím, že Eh, to, že bychom se snad tohoto projektu nějak eh, dále eh, snažili vycouvat, tak to by nebylo reálné ani zodpovědné. Eh, ITER eh, v podstatě byl eh, ve víceletém rámci v tom minulém a teď to vypadá, jako by tam neměl být, ale já skutečně jsem nikdy nebyl proto, aby ITER zůstal mimo víceletý finanční rámec, poněvadž já si myslím, že ten víceletý finanční rámec je nejlepší garancí jeho financování. Také se domnívám, že parlament Eh, může ovlivnit takovouto iniciativu. Protože ITER to je skutečně vlajková iniciativa. Pokud by něco eh, takového mělo být tedy eh, jaksi zrušeno z hlediska financování tak a postřešlo to jinam, tak to bychom skutečně potom na to ztratili vliv ale samozřejmě důležité je to, aby eh, náklady na ITER neměly negativní dopady na jiné kapitoly a oddělí rozpočtu. Já eh, oceňuji spolupráci s kolegou Remkem a já doufám, že jeho velice dobrou práci se nám podaří dále vylepšit. Děkuji, paní Hercok. Děkuji, paní předsedající. Já bych také chtěla poblahopřát panu Remkovi a e, také e, vítám e, tedy vývoj v komisi, protože nový ředitel pro energetický výzkum je z mé země a já si myslím, že tedy bude nám v ITRE potěšením s ním dále spolupracovat. Co se té zprávy vlastní týče, já bych se zastavila jenom u toho financování trošku bych chtěla popsat eh, to, co je důležité, abychom se na tom shodli v ITRE já bych tady navrhla, abychom eh, podpořili ten eh, pozměňovací návrh o financování, tak jak byl plně podpořen ve výboru rozpočtovém. Eh, co tedy chceme toho dosáhnout? Chceme, aby byly peníze pro ITER, chceme zároveň zachránit peníze pro Horizon 2020 a další projekty v 1A a chceme, aby dodatečné náklady nespadly do eh, toho 1A. My víme, že strop v 1A nestačí na eh, případné více náklady a to musíme vyřešit. Pokud víme, že strop je malý, a že ho potřebujeme nejen pro ITER, ale také další projekty v rámci 1A, tak je jasné, že, si chcem, že chceme jít výše, než je současný Eh, strop a mm, týká se to taky stropu eh, víceletého rámce. Na druhé straně, pokud bychom to vyjmuli, a tak eh, kam tedy? Pokud bychom chtěli mezivládní financování, pak bychom tu mezivládní část neměli pod kontrolou, jakož parlament. Nebylo by to v rámci MFF. Čili je správné tedy důležité, abychom to umístili správně, to znamená mimo, mimo eh, strop, nad strop, mimo rozpočet, ale aby to zůstalo v rámci víteletého rozpočtu. Eh, já jsem rád, že je tady pan Ode a paní Karvajo, eh, poněvadž je to technicky složitá záležitost a mohlo by nám to zkomplikovat život. Protože pokud budeme tvrdit, jak se říká v některých pozměňovacích návrh, že to musí jít nad strop a z vlastních zdrojů, tak je to v pořádku. Ale e, pokud nebudeme mít vlastní zdroje, tak to spadne zpátky do podílu 1a. Čili já si myslím, že výbor ITRE může důvěřovat výboru rozpočtovému, kde proběhla velmi hloubková debata a byla bych proto, abychom podpořili tento kompromis. Další věc. Eh, v našem eh, rezoluci k víceletému rámci z března je jeden eh, odstavec a kdybychom ITER teď vymuli, Eh, tak eh, tím bychom se dostali do konfliktu s březnovou rezolucí. Takže já si myslím, že eh, je zhruba shoda mezi politickými kluby, jak s tím dále, ale pokud jsou nějaké nevyjasněné otázky, tak prosím vyjasněte si to s lidmi z rozpočtu. Já myslím, že je velice důležité, abychom ten smysl, ten směr zachovali. Děkuji vám. Kolega Trautmann. Paní Trautmann. Děkuji vám. Já chci jít stejným směrem, kterým se vydává tady v tom, co řekla paní Hercog, ale také pan Fidel Quadras. Myslím, že toto je projekt, který má mezinárodní charakter, který vyžaduje určitá pravidla, a my, členské státy a Evropská unie, musí splnit své závazky i, vůči Eh, dalším státům, které mají tento program. To může být penalizující samozřejmě pak pro další programy výzkumu. Proto eh, ho musíme brát tak trochu, přistupovat k němu samostatně a myslím, že kompromis eh, výboru pro rozpočet se snažil přispět určitému kompromisu, protože samozřejmě musíme zdůrazňovat dlouhodobý, trvalý charakter ITERu. Není to jenom mezivládní záležitost. Je to i něco, co má dopady i na místní daňové poplatníky, protože ty se, i ty se angažují v konkrétních instalacích tohoto projektu. Projekt je komplexní, to je jasné. Členské státy přijali eh, určitá rizika, protože samozřejmě, že eh, tento a často aniž měli určitý, určitou eh, finanční rezervu. Musíme mít tudíž jasno v těch limitech, v těch jasných finančních limitech, které musí být eh, dodrženy, ale myslím, že je tady určitá, určitá možnost rozšíření a myslím si, že naše sněmovna skutečně eh, byla tu sporná, spor různé debaty, různé spory, ale v tomto okamžiku jednání o finančních perspektivách Samozřejmě projekt ITER mm, musí být, jako vždy, prvek diskuze, součást diskuze, který nám umožní pokročit i v dalších věcech a který nebude oslabovat naši parlamentní pozici. Takže kdyby eh, mohli kolegové podpořit eh, pana Remka, kterému děkuji za jeho zprávu, pokud jde o tu kompatibilitu s rozpočtovým výborem, tak to by byl velmi dobrý signál. Děkuji. Paní Kavajo, děkuji vám. Jsem s tím novým zpravodajem za stanovisku. V rozpočtovém výboru už jsme o něm hlasovali. Je to naprosto eh, v souladu s tím, co říkala paní Hercog, s tím kompromisem chci samozřejmě poděkovat naši, našemu eh, zpravodaji, zpravodaji v ITRE. Je potřeba zdůraznit význam tohoto projektu a že by měl být financován z víceletého rámce. Ale to finanční řešení by mělo být takové, aby překročení rozpočtu neovlivnily jiné projekty v 1A, jako je Horizon 2020 a další. Všechny ty důležité programy, které máme v rámci 1A. A jedním z řešení je právě přesně to, aby to bylo nad těmi stropy. Další důležitý krok je, abychom dali silné doporučení našim dvěma vyjednávačům k víceletému rámci protože to konečné rozhodnutí souvisí s výsledkem jednání o víceletém finančním rámci. To, o čem hlasujeme tady v ITREM, musí být v souhledu s tím, o čem hlasujeme v rámci rozpočtového výboru. Musíme tudíž se postarat, aby to byla určitá flexibilita, až dojde na eh, konečnou fázi jednání o MFF. Ale toto stanovisko bylo v výpočtovém eh, roz, eh, výboru, v rozpočtovém výboru tedy odhlasováno s velkou většinou. Děkuji, Jean-Paul Odi. Děkuji. Já chci poděkovat také našemu zpravodaji a vyslovit jenom politování nad tím, že ty, eh, tím pravidlem eura tomu, kde je to pět let a v jiném případě u víceletého rámce je to sedm let, takže je tu určitý nesoulad mezi těmi obdobími, nevím, jak by se to dalo vyřešit, ale je to ve smlouvě, nedá se s tím děl- nic dělat. Pokud jde o rozpočtové otázky, tak já jsem sledoval, eh, já jsem tolik eh, tedy nesledoval ten, ten eh, vývoj ohle, diskuze ohledně rozpočtu, ale je jasné, že musíme koordinovat stanoviska výboru pro rozpočet s tím eh, stanoviskem, které máme tady, aby z toho vzešlo potom jasné politické poselství pro hlavy států a vlád, ehm, pro naše vyjednavače. Musíme bedlivě sledovat tedy tu, ten soulad eh, v tom financování, musíme dobře vážit slova, aby tam nebyly žádné dvojznačnosti na konci jednání. Grazie Jean-Pierre, adesso la parola alla Commissione, prego. Děkuji a nyní slovo dostane komise. Děkuji, paní předsedající. Rád bych poděkoval poslancům Evropského parlamentu za e, tuto vysoce e, e, zajímavou zprávu o ITERu a jejich rozhodnou podporu projektu. Já souhlasím s tím, že ITER je velice specifický a velmi významný projekt pro Evropu. A také, že jde o první experiment svého druhu a takovéhoto rozsahu. Což znamená, že je do určité míry rizikový, ale také je zde velké úsilí veškerá rizika snižovat. E, pokud se týče hlavních e, závěrů studie o možné reorganizaci projektu ITER, e, od agentury Ernst and Young na e, žádost výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já e, chápu e, obavu, pokud se týče zajištění prostředků a pojistek Eh, v rámci eh, víceletého rámce, eh, tak abychom eliminovali rizika z hlediska financování. Také komise nyní analyzuje, jakým způsobem to zakomponovat do revize programu ITER, tak aby bylo financování začleněné do víceletého rámce. Já uznávám, že sledování dohled nad tímto projektem je velice důležitá věc a parlament to samozřejmě řekl a my se snažíme eh, udělat více právě tímto směrem. My už jsme zprávu o eh, jaderné syntéze pro energii za rok 2012 už eh, vypracovali a odeslali, předali a budeme tedy pokračovat v této práci. A ještě poslední věc je, že také evropský průmysl eh, je eh, angažován velice do toho, do ITERu a to se zatím o tom moc eh, nehovořilo, ale určitě je to jeden z přínosů tohoto projektu. Evropský průmysl dostává zakázky, dodává, ty zakázky jsou velmi inovativní povahy a Evropa tímto způsobem zůstává na špici eh, vědeckého výzkumu v oblasti eh, jaderné syntézy, ale také eh, v dalších aspektech průmyslového charakteru. Ano, děkuji. Děkuji vám za tuto debatu. Slovo má pan zpravodaj nyní. Děkuji ještě jednou dnes. Děkuji svým kolegům za příspěvky. Eh, docela rád jsem zaznamenal povzbudivé stanovisko eh, komise. Eh, samozřejmě provedeme analýzu nebo prostě zhodnocení příspěvku a dále budeme postupovat obvyklým způsobem podle potřeby a v případě nutnosti svoláme samozřejmě schůzku stínových zpravodajů a těším se na další spolupráci. Děkuji mnohokrát za tuto práci a můžeme pokračovat. Budeme pokračovat dalšími tématy, která jsou na programu na dnešní dopoledne. Chtěla bych něco stručně říci. Uh, o těch kolezích, kteří byli součástí delegace od 12. do 14. února ve Španělsku. Já sama jsem tuto delegaci vedla, navštívili jsme Taragonu a Sevilju. Byli tam pánové Kolaskobiska, Pokovič, pan Tent Lambert, Van Nisteroy. Kromě toho ještě španělští kolegové Teresa Madurel, Pilar Casio, Maria Kuše a Salvador. Návštěva byla rozdělena do dvou částí. První den jsme navštívili Taragonu a mimo jiné jsme se setkali s poslanci a s starostou. Jednalo se o vytvoření strategického místa pro Jižní Evropu. Přitom bylo také ještě důležité probrat eh, chem- situaci v chemickém průmyslu. Absolvovali jsme kulatý stůl na univerzitě a tam bylo hlavním tématem snahy o specializaci, transfer eh, znalostí, vizí, inovací a potom také otázka evropských fondů v rámci sedmého výzkumného programu. Během návštěvy jsme se seznámili blíže s regionem, který je velice důležitý v oblasti průmyslu a velice dobře spolupracuje s výzkumem a vývojem. Na druhé straně také poslanci eh, Mnoho řekli o IPTS, o výstavbě a jaký vliv to bude mít na evropský proces. Druhý den jsme v Sevilě navštívili středisko společného výzkumu tam se všechny příspěvky zabývaly inteligentní specializací Horizontu 2020 a především úlohou institutu analýzy, socioekonomické a výzkumné analýzy, ty tedy podporují rozhodovací proces na úrovni Evropské unie. Na programu byla také setkání poslanců s celou řadou místních úřadů, feedback, který členové dostali, jak se zmínil pan Maceo, tak také bude eh, Eh, eh, přijat eh, seznam těch zúčastněných a těch kontaktů. Takže stručné schnutí schůze koordinátorů ze včerejška byly rozdány tři legislativní zprávy. Zpráva o stazích s Ukrajinou a EU. Tam alla sinistra demokracie. Se hovořilo o signatářích, dále se hovořilo o e, zprávách, které byly předány e, výboru ALDE. A pak ještě zpráva, která se také týkala bezpečnosti a byla předána DVP. Delegace do Litvy, to se posunulo na 15. července protože k dispozici byli pouze dva kolegové, tak proto posunutí toho termínu. A teď se dostáváme k dalšímu bodu našeho dnešního programu a sice téma cloud computing a začneme komisí. Deset minut slovo má pan Mario Campolargo. Prosím, máte slovo. Good, good morning. Deset minut. Děkuji, dámy a pánové. Chtěl bych začít poděkování tomuto výboru a paní předsedající za tento příležitosti, eh, abych mohl hovořit o cloud, cloud computingu a jeho potenciálu pro Evropu, eh, jak jsme o tom také hovořili eh, loni na podzim. Dovolte, abych začal důležitým aspektem Eh, nutnosti mít eh, udržitelný eh, růst posílením spolupráce. V této souvislosti je velmi důležité zabývat se problematikou cloudu a souvisejícími technologickými a právními aspekty. Cloud eh, mění pravidla hry pro uživatele i poskytovatele IT a jsou zde skryty obrovské potenciální výhody. 30 až 40 nákladů eh, by mohla ušetřit eh, například veřejná zpráva. To je důležité v době škrtů. Dále přizpůsobitelné služby pro malé a střední podniky s investicemi, které jsou sravitelné, eh, šance pro IT firmy, eh, které by se mohly stát providery a dále jsou to příležitosti pro telekomunikační firmy, eh, jejichž biznis stagnuje. To vše by mohlo vést k velkým ekonomickým přínosům, eh, které by mohly vést k miliardovým ziskům a milionům dalším pracovních míst. Proto by Evropská unie měla být silným hráčem na poli cloudu. Není to o tom, že nyní dominují Eh, Spojené státy, ale my prostě musíme mm, na tyto ekologické výzvy rychle reagovat. My musíme eh, například eh, cloud posilovat v oblasti dopravy, farmacie, automobilový průmysl, letecký průmysl a tak dále. Evropa musí začít využívat konkurenční výhody vyplývající z tradiční kvality produktů a služeb a respektu eh, soukromí a bezpečnosti. To je podle nás zásadní pro to, aby eh, veřejný i privátní sektor mohl mít důvěru v cloudové služby. Je třeba zajistit, abychom v době ochrany dat a kybernetické bezpečnosti eh, byla legislativa jasná, konzistentní a příznivá pro cloud. Toto je cíl revize ochrany dat a eh, v rámci nové strategie pro kybernetickou bezpečnost. Také je třeba využívat výhod eh, společného trhu to je náš cíl. V oblastech, jako je smluvní právo, elektronické obchodování a IPR. Také je třeba eh, využít eh, sílu veřejných výdajů tak, aby se vytvořila na straně nabídky kapacita. Toto je myšlenka Evropského cloud partnerství. Také eh, je to obor, kde je možné využít potenciál pro růst, zejména pro malé firmy. A eh, je to také otázka respektování zájmu evropských eh, občanů. Myslím si, že ta politika cloud first, cloud především by měla vycházet z principu člověk především je, součástí toho jsou prvky uznávání eh, globálních standardů, což eh, bude pro cloud znamenat větší otevřenost eh, pro konkurenční prostředí a větší bezpečnost. Je na nás, abychom chránili zájmy spotřebitelů a malých firm a zároveň udrželi vysoké standardy pro všechny firmy je třeba, aby eh, cloud computing eh, byl eh, v takové podobě, aby byl přístupný, nepříliš drahý a bezpečnější. V současné době pracujeme na implementaci své strategie a chtěl bych říci, že Evropské partnerství v oblasti cloudové technologie je předmětem mnohých jednání. Příští se bude konat v červenci a bude to setkání veřejné zprávy i ekonomie, tedy ekonomických hráčů. Standardy nyní koordinují, koordinuje agentura ECI a rychlost vývoje tedy narůstá takže výsledky by měly být k dispozici v polovině roku, zejména tedy certifikace SLA a další bezpečnostní záležitosti. Vážení, eh, vážené dámy a vážení pánové, je velice důležité, aby eh, tato cloudová agenda získala vaši podporu komise se snaží o přístup, který bude technologicky fundovaný a orientovaný do budoucna. Jak eh, říká naše politika, je třeba, abychom eh, příslušnou legislativu eh, přijali rychle a energicky a otevřeli dveře eh, správnému vývoji. Cloudová technologie, ta nám nesmí utéct, tady nám nesmí ujet vlak, eh, protože eh, cloudová technologie a související technologie již mění pravidla hry a my chceme, aby se cloud stal realitou. Dovolte na závěr této prezentace, aby ještě řekl, že Eh, usilujeme o vaši konstruktivní feedback a podporu. A mohu říci, že můj úsek v komisi, náš úsek v komisi eh, je velice otevřený eh, spolupráci s vámi a zvláště se těšíme na spolupráci s vaším zpravodajem Periálem de Castillo. Děkuji vám. Děkuji. Pane Campelago, dám slovo Pilar del Castillo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci v první řadě poděkovat komisi, která představila dokument, který představuje tedy základ naší strategie v oblasti cloud computing. O to žádali i mnohé další subjekty. Samozřejmě to představuje pouze jakýsi předběžný úvodní návrh, který nemá legislativní povahu. ITRE rozhodla na základě tohoto návrhu připravit eh, návrh z vlastní iniciativy, o kterém se dnes máme začít bavit. A pan Kampolargo ve své prezentaci nám, nás seznámil s potenciálem eh, cloud computing, který je obrovský. Měli bychom na to upozornit i v našem výboru, podtrhnout to, že v podstatě veškeré veřejné či eh, soukromé organizace používají cloud computing. Je to tudíž stěžení jak pro vlády, tak pro podniky. Všichni jsou potenciálními uživateli. Ehm, musíme říct, že eh, je to otázka eh, také pro velké firmy. Cloud eh, computing, ten dokáže Eh, data ukládat, ale také zpracovávat a to okamžitě. A synchronizovat je také. Přičemž eh, ceny jsou čím dál tím konkurenceschopnější. A to znamená, že eh, firmám se otevírá cesta k větší produktivitě, efektivitě. A je to vlastně technologická revoluce v eh, komunikační a informační technologii, že cloud, eh, to už ta myšlenka je revoluční. V roce 2004 eh, zhruba 60 práce v firmách se odehrává na virtuální úrovni a ti, kteří vstoupili do cloud computingu včas, tak dnes jsou z nich miliardáři. A e, také v souvislosti s krizí e, můžeme říct, že cloud computing lze považovat za hnací sílu e, růstu a zaměstnanosti. Nicméně eh, veškeré iniciativy by měly být eh, horizontální a úspěch eh, bude, opatři, bude záviset také na dalších opatřeních, doprovodných, například legislativních. A mm, zde tedy postupuje komise vpřed a parlament se toho chce účastnit také. Týká se to o budoucí podoby ochrany dat a také debat o rádiovém frekvenčním spektru, eh, které je vlastně zásadní pro eh, cloud computing. Eh, také k tomu patří iniciativy k roamingovým nákladům, datovému roamingu, audiovizuální práva a tak dále. Dnes probíhá první výměna názorů a samozřejmě je to první krok a nemůžeme očekávat eh, dnes detailní debatu, ale důležité je, že komise eh, se eh, snaží zde provést cosi velmi podstatného. Můžeme to rozložit do tří bodů, do tří kroků. Prvním z nich je standardizace my tady máme jakousi džungli různých standardů a norem a tím se musíme nějak prokousat, což je první eh, klíčový krok, klíčová podmínka. Dále komise žádá, aby ECI eh, zmapovala současnou krajinu eh, různých standardů, norem, portabilit a všechno možného to je zásadní pro cloudový trh a pro to, aby eh, byl skutečně konkurenceschopný. Nezapomínejme, že v současné době má každý eh, poskytovatel cloudových služeb eh, své vlastní rozhraní a to znamená, že migrace uživatelů z cloudu do cloudu je velmi stížená to je podstatná věc. Čili eh, je nutné zavést alespoň minimální standardy interoperability mezi jednotlivými uživatelskými rozhraními. Jinak eh, eh, nebudeme mít otevřený trh, budeme mít trh rozškatulkovaný na malé kousky, poněvadž Eh, spotřebitel v podstatě bude pevně připoután k jednomu poskytovateli, nebude moci mezi nimi přecházet. To potom bude znamenat nekonkurenční trh, poněvadž eh, spotřebitelé nebudou moci přecházet. Důležité je, abychom měli otevřený konkurenční trh Eh, také bych chtěla zdůraznit další velmi důležitý aspekt, a to je garance bezpečnosti, eh, bezpečnosti podmínek a smluv. V rámci cloud computingu se vyskytuje řada eh, služeb a obchodních modelů a není to prostě jednotné. Máme tady jiné smlouvy pro konečné spotřebitele, pro smlouvy s administrativou nebo s velkými firmami, čili tady nelze počítat s přístupem jedna smlouva pro všechny, čili i tady je třeba určitá flexibilita. A pak je tady ještě ten třetí krok a to je cloudové partnerství v Evropě. A to je podle mě velmi důležitý a zajímavý krok. Veřejný sektor v evropské ekonomice je velmi důležitý. Má obrovský dopad. Cokoliv se děje v rámci eh, sektoru eh, veřejného, tak to bude mít naprosto rozhodující váhu, protože veřejný sektor vtáhne ostatní části společnosti do cloudu. Čili jestliže chceme eh, digitál, jednotný digitální trh, tak potřebujeme mít digitální switchover. A mm, to znamená, že eh, veřejná zpráva by měla stanovit termín. Každopádně utváříme nyní budoucnost a je třeba zdůraznit významnou roli, kterou v tomto bude sehrávat veřejný sektor. Ovšem je třeba být opatrní, abychom nevytvořili cloudový trh, který bude totálně fragmentovaný. My už dnes máme národní orgány, regionální orgány, a jestli půjdeme tímto směrem dál, eh, tak bude strašně těžké vytvořit společný trh, poněvadž ta fragmentace tady už reálně existuje. Takže ten eh, cloud computingový trh by se neměl fragmentovat. A závěrem Přínos eh, rozvoje cloud computingu spočívá eh, v dopadu na rozvoj digitálního trhu. Vzhledem k tomu, že eh, je to de facto předpokladem vytvoření nového sektoru digitálního trhu, jde o horizontální a průřezovou záležitost. Bude to mimořádná hnací síla pro to, aby ten digitální trh společný skutečně mohl být dobudován. Toto je přínos Eh, cloud computingu a myslím, že jde o přínos mimořádný. Společný digitální trh je třeba vnímat v kontextu eh, budování evropského společného trhu jako takového. V horizontu několika let už bude řeč jenom o společném trhu. Bude to jeden společný trh a bude digitální. Čili za pár let nebudeme hovořit o společném trhu a společném digitálním trhu. Bude jenom jeden společný trh a to digitální. Čili skutečně je ten společný trh třeba úplně dobudovat. Eh, Já bych tímto chtěla uzavřít svůj vstup a poblahopřát komisi a jako zpravodajka bych chtěla také poděkovat za první výměnu názoru s komisí. A jako vždy jsem z té dispozici eh, všem členům výboru, Eh, ráda si vyslechnu vaše komentáře, návrhy, připomínky v tomto procesu. A 1. Eh, července bych měla předložit zprávu a na jejím základě potom budeme moci pokračovat v konání dalších kroků. Já budu velice otevřená návrhům a připomínkům eh, kolegů a můžete eh, tedy mít důvěru v to, že Evropský parlament podstatným způsobem přispěje eh, k podporování rozvoje cloudportingu a k využití jeho plného potenciálu. Děkuji, Pilar. Děkuji za vaši zprávu. Máme dost času. ještě pro komisi a zpravodaj je to poslední eh, genderové téma dnes, eh, důležité téma dnes eh, dopoledne. Nemáme žádný problém s časem. Bude to poslední bod na pořadu jednání, takže máme více času pro rozpravu. To se stane málo kdy. Paní Trautmann, děkuji. tato záležitost cloudu, to je ústřední záležitost při rozvoji aktivity podniků, zvýšení perspektiv zaměstnanosti a růstu. Ale já se chci vrátit eh, k pár otázkám, které chci předložit jak eh, komisi, tak eh, naší zpravodajce. Já jsem měla možnost hovořit se zástupci ECI a některé podniky nemají jednoznačný evropský zájem. Jsou to mezinárodní firmy, takže to je běžné samozřejmě, že v určitý eh, okamžik dochází kon, ke konvergenci norem. Ale zajímalo by mě i tak, do jaké míry strategie Evropské komise ve věci norem zajistí evropským eh, podnikům, zvláště rozvíjejícím se podnikům v cloudových službách, nějakou konkurenční výhodu. Jakou výhodu, konkurenční výhodu budou mít, abychom měli tedy takovou konkurenční výhodu. Pokud máme sjednocovat normy a pak zjistíme, že to slouží technologiím, které jsou vytvářeny pro další části světa. Tak pak nevím, jestli to je opravdu vyvážený pozitivní výsledek. To je první bod. Za druhé, to je hezké hovořit o cloudu, ale předpokládá to nějaké infrastruktury. A otázka infrastruktur by tedy měla být nějakým způsobem na to napojena, zvláště pokud je o ukládání údajů. a pak různé sítě, které souvisí s těmi datacentry. Nemusíme samozřejmě trvat na ukládání dat na evropském území, ale je to důležitá věc. Aspoň bychom měli vědět, jak můžeme mít síť, která bude bezpečná, spolehlivá a která souvisí s dalším vývojem té sítě viděli jsme, že otázka financování těch propojení, ať už v telekomunikacích nebo jinde, tak eh, má, nám dává pouze miliardu. Jak chce komise propojit tu strategickou otázku? Otázku, která se eh, nabízí. Čili jak zajistit bezpečnost těch sítí? a také otázku, jak se zachází s údaji. Protože dnes z finančního hlediska vidíme, že máme trochu problém, problém, který se nás týká všech kolektivně, když chybí určité širší perspektivy financování této infrastruktury. Dále otázka vysledovatelnosti údajů kyberbezpečnosti. Myslím, že budeme mít potřebu hovořit o potřebě ochránit osobní údaje, otázka kyberbezpečnosti, a to zvláště v době, kdy eh, to větší otvírání veřejných údajů je strategií, která je podporována, což je samozřejmě užitečné z hlediska služeb, ale souběžně s tím musíme přihlížet k nedávným událostem, které oslabily státy z hlediska toho, jakým způsobem můžou být vystaveny různou, různým kyberútokům. Zdůrazňuji tu vazbu s naší prací v oblasti kyberbezpečnosti a také důležitost důvěry v otázce, v otázkách cloudu a určitého kontraktu, to znamená, pokud, když chceme nějaký otevřený trh, tak samozřejmě v tom musíme být velmi dobří, protože to by byla výhoda. Musí to být rámec, který je otevřený, ale který je zároveň bezpečný. Tolik základní body, které chci zdůraznit v této fázi debaty. Já vám děkuji. Grazie. La collega Ticao, prego. Děkuji vám. Paní Tykau, prosím. Chci poděkovat eh, komisi za to, že předložila tento dokument. A abych byla upřímná, tak já sleduji to, co komise dělala eh, v oblasti cloud computingu už delší dobu. A upřímně řečeno, čekala jsem dokument, který by byl více legislativního charakteru dokument, který by byl praktičtější eh, a eh, trochu ucelenější. Očekávala jsem jakousi strategii, eh, evropskou strategii v oblasti cloud computing, to znamená, aby tady byly skutečné kroky. Tady sice máme jakési kroky, ale to také předpokládá určité finanční zdroje a ty se tady nenachází nikde v dokumentu komise. Hovoří se tady o evropském partnerství pro cloud computing, který pokud vím, byl zahájen v loňském roce toto partnerství, které začíná fungovat, ale bohužel ani tento dokument, ani to příslušné partnerství nám nedává dostatečné informace, dostatečné záruky ve vztahu například ke službám, které jsou nabízeny eh, těm uživatelům, to znamená Service User Agreement. Existují různé druhy smluv, v nichž musíme zajistit, aby tam nebyly žádné zneužívající doložky. To znamená, aby byly spotřebitelé, použi- uživatelé těchto služeb náležitě chráněni. A když jsme hovořili o evropském rámci, o elektronických eh, komunikacích, tak se hovořilo tedy o ochraně eh, spotřebitele dokud jsme neměli pak určité, eh, určitou legislativu, včetně nařízení, které bránily určitým zneužívajícím eh, doložkám ve smlouvách. Parlament se musel za spotřebitele být, do té doby to nikdo neudělal. Když je řeč o podnicích a ve vztahu k běžným občanům, tak musíme zajistit, aby v budoucnu tyto user level agreement, jak se tomu říká anglicky, a specifické Eh, kontrakty pro poskytování cloudových služeb neobsahovaly některé doložky, které se dají zneužít, které představují určitou past pro uživatele, například, že nemůže přejít k dalšímu poskytovateli, nebo že nemá záruk, zaručenou aspoň minimální kvalitu služeb. Pokud jde o standardy a normy, tak souhlasím s eh, kolegy z komise a s kolegy z tohoto výboru, myslím, že bychom měli mít eh, vyspělé standardy a určité, určitá řešení na evropské úrovni, které eh, budou snadno eh, dostupné a měli bychom zároveň zajistit, aby tyto standardy byly standardy i mezinárodní. Musíme si samozřejmě hájit evropský trh, ale zároveň si musíme být otevření komunikaci a spolupráci s třetími státy, které jsou pokročilé v oblasti cloud computing. Kromě toho je nezbytné potrhnout, že bezpečnost je nesmírně důležitá při podpoře služeb typu cloud computing, protože velmi často se stává, že uživatel neví, kde se nachází tedy poskytovatel, kde je usazen, kde má sídlo, kde jsou týmy, které se využívají, kde jsou ty počítače. Takže musíme eh, vědět, jaká je rozhodná, jaké je rozhodné právo, jaká je platná legislativa, protože ty služby cloud computing sice mají výhody pro evropské občany, ale jsou často poskytovány eh, tedy ze strany subjektů, které nejsou usazeny na území Evropské unie. A proto i pokud jde o ochranu údajů a bezpečnost, a zvláště určitou právní jistotu, tak musíme mít jistotu, že ex- bude existovat spolupráce mezi státy, které rozvíjí služby typu cloud computing. Musíme tyto eh, záležitosti analyzovat prismatem ochrany evropského spotřebitele. A pokud jde o podporu eh, eh, role evropského sektoru cloud computing jakožto lídra. Tak jak řekla paní De Castillo, tak vládní služby jsou stále více rozvinuté a měly by být interoperabilní. Eh, měli jsme tu tu zprávu týkající se interoperability eh, v oblasti eh, e-government. Je tu velmi důležitá zpráva týkající se nařízení o elektronické identifikaci což je také klíčový prvek pro zajištění eh, interoperability služeb e-government. A zejména, když je řeč o veřejném sektoru, musíme mít záruku bezpečnosti dat a služeb, které jsou poskytovány. Můžeme konstatovat, že v důsledku hospodářské krize mnohé členské státy omezily výdaje v eh, oblasti IT a bohužel i rada se snaží snížit přidělenou částku na Connecting Europe eh, Facility a na propojení, tedy eh, elektronické propojení Evropy. Doufáme, že tento pokus eh, bude, že se mu ubráníme, protože investice do této oblasti jsou důležité. Takže, že, jak říkám, na evropské i na národní úrovni se, se krátí rozpočty pro služby typu IKT. A to může vést externalizaci eh, některých veřejných služeb eh, různým soukromým firmám. A tady chci upozornit na to, že musíme v této souvislosti mít model, kde budou právní záruky, které zabrání opět určitým, uh, určitým nekalým doložkám ve službách a tak, aby byl spotřebitel chráněn bez ohledu, že si je to eh, instituce nebo eh, řadový občan. Děkuji paní eh, zpravodajce, paní De Castillo a doufám, že to bude a jsem přesvědčena, že to bude velmi zajímavá zpráva. Děkuji. Děkuji paní Tykau a tím jsme vyčerpali příspěvky a nyní dávám znovu slovo komisi, pokud si přeje, aby pronesla závěrečné úvahy. Prosím, komise. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych, paní předsedkyně, dovolte, abych poděkoval paní zpravodajce za velmi zajímavou prezentaci, kterou, které se připojuji. je, eh, musím říct, že je mnoho v textu sdělení, eh, co tedy eh, s čím prosto souhlasím. Také děkuji paní Trautmann a paní Tychau za velice zajímavé vstupy, které svým způsobem nám tady provedly seznam všech těch výzev, jimiž se musíme zabývat. Já bych tedy řekl, že cloud eh, eh, to bude v budoucnosti eh, taková křižovatka, na které se budou setkávat interakce občanů, veřejné zprávy a soukromých firm. A takže my dnes rozhodujeme o tom, jestli se do toho pustíme správně a jestli dokážeme využít všechny ty příležitosti, které cloud přináší. Dovolte, abych se vyjádřil k některým otázkám, které zde zazněly, zejména otázka standardů. Je zřejmé, že v současné době identifikujeme mapy relevantních cloudových standardů a je to proto, že jsme se nechtěli rovnou pouštět do procesu eh, vymýšlení nezbytných standardů. Je to důležité pro naši světovou konkurenceschopnost a já tedy eh, věřím tedy, že eh, můžeme udělat něco podobné, jako se třeba Eh, ukázalo v Jižní Americe, kde toto odvětví velice rostlo. Čili je skutečně důležité, abychom měli světové standardy. Pokud takové budou, tak to znamená, že naši hráči budou moci operovat na celém trhu, ale také to budou eh, podbídky pro eh, tyto naše firmy, aby hledali nové inovativní služby založené na cloudu. A tady tedy to Evropské partnerství pro cloud je velice důležité, poněvadž takto se podaří zajistit mnoho věcí, jako třeba to, že eh, bude dostatečný eh, respektive ten rozpočet, který je omezený, že bude efektivněji využít. Znamená to všem, že musíme velmi úzce spolupracovat eh, s orgány v členských zemí, eh, poněvadž eh, máme zde různou kupní sílu a je třeba, abychom v podstatě identifikovali potřeby procurementu a tak dále, prostě abychom identifikovali konkrétní cloudové služby, které jsou inovativní a které k inovaci otevřou dveře malým a středním podnikům. A budeme mít řešení, která jsou inovativnější, levnější a použitelná celosvětově. Evropské cloudové partnerství je především pokusem o to, abychom změnili mentalitu veřejných orgánů, eh, pokud se týče cloudu. Na to potřebujeme všem konkrétní opatření a mohu vám třeba říci, že eh, v rámci současného sedmého rámcového programu jsme eh, vyhodnotili také mnoha milionový projekt, který se tedy týkal právě eh, veřejných zakázek a jak eh, mohou využívat cloud. Paní Trautmann se také zeptala na vztah mezi cloudem a infrastrukturou a eh, skutečně musím říci, že to ořezání rozpočtu CEF je Eh, zvláště bolestné pro nás. A hm, samozřejmě, že propojení velkých eh, cloudů, infrastrukturní propojení je velice důležité. Jde o to, abychom měli širokopásmovou celoevropskou infrastrukturu, poněvadž eh, dátová centra samozřejmě mohou být umístěna do znevýhodněných regionů, čímž se napomůže jejich rozvoji, případně eh, je důležité, aby bylo možné využívat poznatků eh, a zkušeností, které jsou lokalizovány jinde v Evropě, aby k ním tedy byl přístup právě pomocí širokého pásma. Takže tady je třeba posilovat přístupové sítě a tady určitě také mobilní infrastruktura bude sehrávat eh, důležitou roli. A tady bych eh, připomněl to, co řekla paní komisařka Cruz na Světovém mobilním eh, kongresu, což se tedy týkalo páté generace mobilní infrastruktury, která bude daleko pokročilejší ale eh, samozřejmě eh, to bude mít daleko širší, širší důsledky. Samozřejmě, že eh, tady nemůžeme nikdy dostatečně zdůraznit, jak důležitá je otázka také síťové bezpečnosti pro cloud. nebo eh, našich eh, eh, ustanovení v oblasti ochraně data bezpečnosti. Zvláště důležitý je aspekt přenositelnosti dat. My skutečně nechceme nechceme mít fragmentovaný trh, kde je spotřebitel pevně svázán s jedním jediným poskytovatel kvalitních služeb a nemůže od něj pryč. Všechno bude hodně záviset na typu cloudu, typu dat a velice důležité je to eh, v souvislosti s finančními údaji, s osobními údaji, e-governmentem a tak dále. Podporujeme všechny, veškeré úsilí příslušných eh, aktérů, eh, kteří eh, posilují bezpečnost skladové infrastruktury. A v konkrétních případech se chceme prostě více do hloubky a případně vydat pokyny. Paní Tykau řekla, že tato sdělení nemá Eh, jako součást obsahu konkrétní akční plán. A já vás mohu ujistit o tom, že si to uvědomujeme. Musím říct, že samozřejmě očekáváte správně, že eh, jakmile se dostaneme do implementační strategie, a to by tak jak to bylo schváleno komisí eh, v září, tak určitě budeme mít velice jasný akční plán pro svůj vlastní další postup. A ať už se to týká dohod o poskytování služeb, eh, certifikačních aspektů a tak dále, tak to všechno je dnes předmětem debat. Účastní se toho sedm generálních direktorátů v komisi, právní služba. Spolupracujeme s těmito, eh, s těmito úseky v komisi, také na právní jistotě a tak dále. Zvláště důležitý je aspekt eh, globální srovnatelnosti, globální kompatibility. Ehm, momentálně probíhá dialog se Spojenými státy, Japonskem a dalšími, a čili tam eh, je, je kompatibilita cloudu důležitým tématem. Pokud se týče právních nástrojů, o čemž eh, není řeč v současném sdělení, tak eh, já tady musím říct, že my nyní zkoumáme potřebu eventuálních dalších eh, právních nástrojů, ale eh, zatím tedy eh, se nepouštíme do toho, že bychom se upnuli na jeden, dokud tady nebudeme mít trošku jasněji. Možná si vzpomenete, že jsme se zavázali loni, že po roce úsilí vydáme hodnotící práci všeho, co bylo dosaženo a to je teprve budoucnosti. Každopádně se zde hovoří o konkrétní otázkách, zejména ty aspekty CEF, ty jsou pro nás velmi konkrétní a je to strategie, na které je třeba se spolupracovat s členskými zeměmi hovoříme o zabezpečení dat a kybernetické bezpečnosti a tyto debaty eh, nám poskytnou důležité prvky datové strategie eh, v práci na standardech, na certifikaci eh, smluv o poskytování služeb a tak dále. Půjde samozřejmě o to jak zapojit do rozvoje cloudových řešení v Evropě eh, také národní rozpočty a já věřím, že do konce roku budeme mít úplnější obraz toho, co nás čeká. Nicméně chtěl bych zdůraznit, že v Evropě je velice důležitá spolupráce s hospodářskými aktéry. Je to pozitivní a očekáváme, že se dospěje k synergiím mezi jednotlivými, eh, jednotlivými skupinami aktérů. Mnohokrát děkuji. Normálně to tedy není pravidlem, tak si na to prosím vás nezvykejte, že byste měli slovo tak dlouho, jako je to mu dneska. Máme tady skupinu hostů. Jsou to hosté našeho místo předsedy Rodeo, všechny. Je tady srdečně vítám, srdečně vás vítám v parlamentu. A ještě bych udělila slovo paní kolegyni Del Castillo na závěr. Budu velice stručná, paní předsedkyně. Ještě jednou děkuji komisi. Děkuji za analýzu jednotlivých faktorů. Možná na začátku ty faktory nebyly tak úplně jasné. Děkuji také všem kolegům a kolegyním, stínovým zpravodajům z jiných frakcí. A jak už jsem řekla, mým cílem je, abychom prostřednictvím našeho výběru, eh, výboru přispěli k tomu, aby se parlament aktivně podílel na vývoji tohoto fenomenálního vynálezu a sice eh, cloud computing. Nemusím to dále rozvádět. Máme zde obrovský potenciál a také už nyní máme značný užitek pro hospodářský růst a také pro zlepšení životních poměrů pro všechny občany. a já věřím, že se nám podaří takto pozitivně k tomuto rozvoji přispět. Mnohokrát děkuji, paní kolegyně. Tím jsme ukončili práci pro dnešní dopoledne. Ještě jednou vám připomínám, že 30. května budeme mít slyšení na toto téma. A 8. a 9. července uzavřeme zpět našich doporučení a začátky začátkem eh, eh, září ukončíme všechny práce, abychom mohli hlasovat. Dneska v 15 hodin budeme mít veřejné slyšení na téma ženy v odvětví IKT. Takže budeme pokračovat vlastně v dnešní práci. Děkuji vám za vaši přítomnost a uvidíme se opět dnes odpoledne.